na trh a prodeje výrobku a proto musíme tedy mít zaveden, eh, zaveden dobrý systém kontrol na trhu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Sděluji tady, že jsme obdrželi návrh usnesení. Zasedání je ukončeno a budeme pokračovat zítra v 9. Tedy zítra se bude zasedat ve čtvrtek 14. června od 9 do 14 a od 15 do 17. Pořad jednání byl zveřejněn na webových stránkách Evropského parlamentu. Zasedání je ukončeno a tímto děkuji tlumočníkům.